Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament zu Beginn. Nápis této schůze bude k dispozici na e, začátku příští schůze, pokud nebudou námitky, tak uh, tato uh, přijata, uh, tak předám přijaté rezoluce a rozhodnutí.